Pokud tomu tak není, je tato žádost schválena. Nyní tedy můžeme zahájit první debatu, a to o nedávných případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. A první debata se týká Iránu nedávných případů porušování lidských práv zde. A já dávám slovo panu Beldrovi na dvě a půl minuty. Děkuji, vážený pane předsedo. V tuto chvíli je život iráckého kazatele Jusefa Narachányho v rukou Ajatoláha Chamenejího nejvyššího vůdce Islámské republiky. Proti Nadal Chánimu eh, byl vysloven trest smrti eh, kvůli odpadnutí od víry, odpadnutí od eh, islámu. Právní rozsudek, který přímo jde proti základům iránského, iránské ústavy, jejich eh, zákonodárství i mezinárodním smluvním eh, závazkům, které na sebe Teherán přijal. Je eh, tedy rozhodnutí Chamenejího o sproštění viny by mělo být na cestě, ale zatím se nedostavuje a Eh, je možné, že eh, nepřijde až do eh, jinak klidných vánočních do roku 2011. Kolegové, rado komise, nenechajte nadhlavního v, v úzkých. Žádejte sproštění viny u iránských úřadů. Jedna iránská novinářka mi zavolala včera večer pozdě. Ještě jsem slyšel její hlas proč Evropa eh, eh, je tak potichu, když eh, teď je ve hře nadarchánýho život. Je na evropských institucích, aby přesvědčivě zareagovali na tuto palčivou otázku a to důstojným způsobem a stejně tak i v případě dalších eh, porušování lidských práv, o kterých dnes budeme jednat eh, odpoledne. Děkuji, pane Beldere. Paní Beziatis. Děkuji, eh, pane předsedo. Dnes se zabýváme Iránem už po šesté od začátku volebního období a po třetí od začátku eh, roku. Já souhlasím eh, s tímto usnesením a samozřejmě i s jeho textem. Ale ještě jednou bych eh, ráda vyzdvihla dvojí měřítko, které tady máme v oblasti lidských práv v této sněmovně. Po celém světě jsou muži, ženy i děti zadržováni a mučeni ale v mnoha eh, zemích eh, se to eh, dělá a přitom naše země i Evropský parlament zcela mlčí. Například dnes ráno byl v Iráku popraven 27-letý Tunisan, který tvrdil až dokonce, že je nevinný. Jeho otec říkal, že jeho přiznání bylo vynuceno mučením. A další lidé čekají na popravu protože eh, irácký eh, prezident potvrdil eh, jejich odsouzení. A v Evropský parlament od roku 2009 od července nevydal jediného rozhodnutí v této věci. Děkuji paní Beržiat, paní Kretu. Děkuji. Ještě znovu se dostáváme k situaci v oblasti lidských práv v Iránu tím eh, se dostáváme také k tomu, co dělají iránské úřady, které zasahují proti eh, lidem projevujícím obecnou nespokojenost. Iránské úřady eh, se v zásadě zaměřují na mm, menšiny, na ženy, obránce lidských práv a tak dále. Všechno, co souvisí s občanskou společností. Iránské úřady trestají ty, kteří s, úřady, eh, kteří s nimi nesouhlasí. Mezinárodní společenství vyjádřilo eh, své obavy, pokud jde o situaci v oblasti lidských práv Iránu a Irán eh, zareagoval další represí vůči své populace a omezením lidských práv. Já si myslím, že je třeba, aby rozum nakonec převládl. Děkuji bardzo, paní wobec Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A persekuce opozice a zločiny proti eh, náboženství si zaslouží naše odsouzení. Máme zde případ eh, Azida Famar, který byl odsouzen, která byla odsouzená eh, do vězení a také k byčování za svůj film. E, Taková to, něco takového není zdůvodnitelné. E, země by se měly snažit o to, aby obchodní vztahy s Iránem závisely na propuštění vězňů svědomí, včetně Jusufa Nadarchányho je nutné tlačit na Irán prostřednictvím koordinovaných sankcí. Pouze tímto způsobem budeme schopni donutit iránské úřady, aby spolupracovali s OSN. Dalším řečníkem je pan Preda. E Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Obávám se, že jedna minuta není dost na to, abychom hovořili o dalekosáhlých porušování lidských práv v Iránu, zatýkání, nespravedlivé soudy, mučení, ponižující zacházení, diskriminace a porušování práv menšin, stejně tak jako trest smrti. To, k tomu všemu dochází k v Iránu. Eh, víme, že eh, celá řada usnesení OSN volá po moratoriu na trest smrti, ale navzdory tomu je Irán státem, kde je nejvíce ehm, trestů smrti na hlavu. Eh, často k těmto popravám dochází tajně. Minulý rok to mělo být až 300 osob, které byly takto tajně popraveny. A často dochází také k popravám nezletilých. Kolega ehm, žádal o okamžité propuštění eh, pana Nadarchányho, který byl obviněn z odpadlictví, protože přešel eh, jako mladý člověk ke křesťanství. Domnívám se, že vztahy mezi Evropskou unii a Iránem ehm, musí ehm, reflektovat také tyto problémy. Dalším řečníkem je paní Šáke. Kolegové, kde začít? Jaderné téma je většinou na prvních stránkách, ale nesmíme zapomínat také na porušování lidských práv v Iránu. Ty jsou velice důležité také s ohledem na nadcházející volby příští rok dochází k potlačování občanů, svobody projevu, médií, dochází ke znásilňování ve vězeních. Eh, také eh, zde dochází k popravám, jejichž počet je vyšší než eh, v Číně na hlavu, včetně poprav mladistvých. A vzhledem k tomu všemu bychom se měli zamyslet nad tím, co můžeme dělat. Budoucnost Iránu je v rukou iránských lidí a já věřím v to, že svoji vůli prosadí. Nicméně stále ještě evropské společnosti poskytují Iránu nejrůznější technologie pro sledování eh, aktivistů. Musíme eh, ukončit eh, cenzuru, musíme se snažit o svobodu tisku a projevu v Iránu a musíme zakázat evropským společnostem, aby dodávali technologie do Iránu před eh, tím, než dojde k obchodu, je třeba, aby existovala odpovídající povolení a musíme zajistit, aby eh, informačně technologické společnosti v EU nepodkopávaly strategické zájmy EU a především lidská práva iránských občanů. Děkuji. Děkuji paní Šáke, nyní paní Roch, Lochbiller. Děkuji, pane předsedo. Ano, Titulky v současné době v mezinárodních médiích se soustředují opět na um, nukleární otázky v Iránu. Je dobré, že my v Evropském parlamentu poukazujeme zároveň na eh, závažnou situaci lidských práv v Iránu. Na to se nesmí zapomínat. Naše usnesení poukazuje na závažná porušování lidských práv, eh, kterými jsou eh, vystavováni občané v Iránu. Eh, je to dlouhý a strašný seznam. Dochází k byčování eh, studentů, mimo jiné, a my eh, požadujeme, aby byl změněn trestní zákonník v Iránu, aby tělesné tresty byly zakázány. Eh, dále zprávy poukazují na zhoršující se situaci v oblasti lidských práv. Poukazuje se na systematické užívání násilí. My požadujeme od iránské vlády, aby brala eh, tuto zprávu OSN vážně a aby vpustila do země eh, zvláštního zpravodaje pro Irán. Nicméně podniky eh, pocházející eh, z EU dodávají eh, vybavení do Iránu, dodávají technologii, která pomáhá režimu, aby sledoval obránce lidských práv. Iránská vláda prohlásila, že pracuje na internetovém systému, který by měl fungovat paralelně nebo postupně nahradit celosvětový internetový systém. Tento nový internet by měl um, odpovídat uh, islámským požadavkům a byl by to takzvaný halal internet. To by mohl být nástroj pro kontrolu občanů a pro regulaci občanů. Výjimky by byly pouze pro banky a podniky. Já velice kritizuji eh, také to, že z Evropy je do Iránu dodávána technologie, eh, která umožňuje Iránu eh, sledovat aktivisty. Pokud něco takového nezastavíme, budeme spolu zodpovědní za porušování lidských práv. Eh, děkuji a prosím všechny kolegy, aby eh, se podepsali pod pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Mnohokrát děkujeme a nyní si vyslechneme názory jednotlivých politických skupin. Začneme EPP paní Makovej. Iránul este una dintre puține Děkuji, pane předsedající. Irán je jednou ze zemí, kde dokonce v, i v 21. století občané končí před soudy a musí si vybrat mezi životem a náboženským přesvědčením, jak to nedávno opět konstatoval Human Rights Watch. Zpráva ze 4. listopadu Výboru pro lidská práva OSN říká, že velký počet poprav, včetně veřejných poprav a poprav kamenováním, mučení, eh, krutost, eh, krutost eh, rozsudků, libovůle při zavírání lidí, drasticky omezená svoboda projevu a shromažďování, že to jsou eh, velice alarmující signály, které je třeba brít v úvahu. Já tedy eh, lituji rozhodnutí eh, Rady pro věci, zahraniční věci, která odložila rozhodnutí o přijetí sankcí. Děkuji nyní paní Gomeš za socialisty a demokraty. Tato parlamentní rezoluce informuje podrobně o, řad, o řadě porušení lidských práv, včetně poprav a tak dále. Jde o systematické porušování občanských práv ze strany režimu já musím říci, že eh, iránská společnost, její kulturní bohatství a na druhé straně eh, represe eh, ze strany režimu odhalují režimní slabosti a strach. A dá se říci, že jedním z těchto projevů strachu je neochota režimu eh, kooperovat s příslušnými orgány OSN. Evropská unie musí kreativně podporovat všechny ty, eh, kteří eh, jsou stateční a bojují za lidská práva v Iránu. Také je nepřijatelné to, aby evropské firmy dodávaly iránskému režimu technologie, které umožňují utužovat cenzuru. Musíme udělat všechno pro to, aby tyto firmy byly exemplárně ponestány. Děkuji. Paní Jetemaky za liberály demokraty. Pane předsedající, opět zde debatujeme o situaci lidských práv a jejich porušování v Iránu. Zdá se, že jde o jakýsi nekonečný příběh, nekonečné neustále se vracející téma našich eh, naléhavých debat. Iránci eh, touží po lidských právech, demokracii a svobodě. Nicméně aktivisté jsou zadržováni, jsou odsuzování, odsuzování v soudních líčeních, které neodpovídají našim standardům, nerespektují se ženská práva, a princip svobody projevu se porušuje denodenně. Já jsem eh, zvláště pobouřena skutečností, že 42 právníků bylo nedávno eh, zatčeno a souzeno za to, že se pokoušeli podat, eh, poskytnout právní pomoc politickým aktivistům a žurnalistům arabské jaro ukázalo, že eh, úsilí a touha po svobodě a demokracii má své hluboké kořeny a je třeba, aby uspěla toto úsilí. Taky iránský lid zajisté také jednoho dne eh, pozvedne hlas za lidská práva a svobody, která si zaslouží. A my bychom do té doby tomu měli věnovat vysokou pozornost. Děkuji vám, paní jeden maky, nyní pan, pan Dálen za evropské konzervativce a reformisty. Pane předsedo, pokud se eh, s Chameným žádem eh, iránským diktátor nic neudělá, tak eh, tam dál nepůjde snadno život. Nikdo není bezpečný, že nejsou kameno, kamenovány mládež věšena. Některé skupiny jsou mimořádně citlivé. Letos začal Ahmadi žád kampaň proti křesťanům. Chce skoncovat s rozvojem křesťanství v Iránu. Bohužel to nebyla žádná prázdná hrodba Pastorius a Arkány už eh, dva roky eh, sedí ve vězení a hrozí mu trest smrti. A mezi tím už bylo pozatýkáno asi dvě stovky křesťanů. Já eh, vyzývám vysokou představitelku a také paní Damanaky k vysokým přísným sankcím proti Iránu. A je také třeba se postarat o to, aby i e, Rusko a Čína e, spolupracovali a oni se opravdu e, zatím zdáhají, takže třeba je dohnat k činnosti. Konec slovům začněme činit. Děkuji, pan Murphy. Opravdu ukazuje, jak statečný je běžný lid v Iránu, že navzdory masovému Eh, útlaku, eh, mučení a eh, zavírání do vězení je pořád, pořád dochází k hromadným projevům nespokojenosti. V posledních letech například pracující, kteří se pokouší vytvořit nezávislé odbory, demonstrují a Eh, chodí eh, tady eh, učitele, lidé, kteří pracují v petrokomickém průmyslu v Bandáru a průmysl proti něm zasahuje. Například došlo k popravě učitele v minulém roce a k uvěznění mnoha pracujících Tohle jsou další zločiny, které páchá iránský režim a mm, evropští eh, vůdci tuto rezoluci naši dnešní ovšem nemůžou použít k tomu, aby, eh, zavěs, aby eh, uvalili další sankce vůči Iránu a, nebo dokonce tam vojensky zasáhli. Místo toho je třeba, aby oborové hnutí bylo podpořeno v Iránu, aby opravdu mohlo pro, tedy prosazovat zájmy pracujících a mladých lidí, aby dosáhli skutečné změny v Iránu. Děkuji, pane předsedající. Kritikou iránského režimu za opakované porušování lidských práv už jsme se zabývali vícekrát. Je ovšem zřejmé, že politika radikálního islámu v této zemi je stále brutálnější. Narůstající represe vůči odpůrcům režimu, novinářům, studentům a i právníkům, kteří je obhajují a dokonce i vůči rodinným příslušníkům nabírá na krutosti a intenzitě. Vyšetřovací orgány i iránská justice se staly prodlouženou rukou eh, politické zvůle fanatického režimu a pronásledují všechny, eh, kteří eh, jenom náznaku zapochybují o iránské moci. Jsem přesvědčený, že naše úsilí o návrat svobody a lidskosti do iránského státu musí jít dvěma směry. Za prvé, i nadále apelovat na oficiální státní struktury, aby eh, respektovali mezinárodně uznávané lidské hodnoty, vážili se lidského života a lidské důstojnosti a respektovali svobodu názoru a projevu. A druhá cesta je dokumentovat všechny zjištěné eh, případy zločinů eh, státních institucí, justičních orgánů a bezpečnostních složek a postoupit je k posouzení Mezinárodnímu soudnímu tribunálu. Děkuji za pozornost. Nyní dostává slovo pan Kelly. Když e, přijde na Irán, tak člověk e, si může zoufat. Lidská práva v Iránu e, jsou něčím prakticky neznámým a existují stovky případů, kdy Například ten nadalkáný případ je jedním z mnoha, na které, o kterém dnes hovoříme. Ten člověk může být popravený kvůli eh, zříkání se eh, víry nebo odpadlictví od eh, víry. A všichni, kdo se nepostaví za islám, mohou být kdykoliv popraveni. Ať už jsou to muži nebo ženy, mladí nebo staří. Irán je jenom začínou, pokud je o počet poprav roční a řada z nich z těch poprav probíhá tajně. A to je navzdory tomu, že Irán je s umluvní stranou mezinárodních úmluv, eh, které eh, zaručují lidská práva. Je třeba, myslím, abychom jednali mnohem více, co by eh, Evropská instituce a podpořili v iránský lid v jeho boji. Děkuji, pane Kelly, pan Repi, Repo. Mnohokrát děkuji. Seznam porušování lidských práv v Iránu je skutečně dlouhý. V posledních měsících došlo k zatýkání nejrůznějších aktivistů, umělců, režisérů, právníků a tak dále. Zároveň pravidelně v Iránu jsou porušována práva žen, stejně tak jako Eh, etnických a náboženských menšin. Počet odsouzení k smrti eh, roste. Eh, jsou popravovány také ženy a mladiství. Lidé zde trpí mučením a strašnými podmínkami. Soudy nejsou nezávislé. Irán nedodržuje mezinárodní závazky, pokud jde o ochranu lidských práv. Je zásadní, aby došlo k zákazu eh, mučení a aby Irán dodržoval mezinárodní úmluvy, protože to je jediné východisko pro rovnováhu eh, ve společnosti. Eh, iránský lid tento stav nebude tolerovat do nekonečna. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mnohokrát jsme vyzývali iránské úřady, aby zastavili represe vůči svým občanům, vůči těm, kteří jsou proti režimu a kteří brání lidská práva, ať už se jedná o novináře či ehm, právníky nebo o ty, kteří jsou stíháni kvůli eh, svým názorům. A kromě eh, našich prohlášení bychom měli také skutečně tlačit na iránský režim, aby dodržoval lidská práva a aby uvaloval sankce na lidi, kteří jsou odpovědní za porušování těchto práv. Kromě existujících zákazů vstupu do EU některých iránských úředníků a blokování jejich účtů bychom měli aplikovat také sankce, které zajistí, že Irán nebude moci eh, dostávat technologie, které slouží persekuci jejich občanů. A nyní pan poslanec Kukan. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dnešní režim v Iránu používá násilí jako nástroj moci, používá násilí k mučení odpůrců a to je potřeba sankcionovat. Popravy, tresty smrti, smrti, poškozování práv zatčených či obhájců lidských práv a nedodržování základních dohod o lidských právech, něco takového není akceptovatelné ať už máme standardy jakékoliv. To vše se děje v čase, kdy dochází ke změně režimu v arabském světě a kde vyjadřujeme naši solidaritu eh, s bojovníky za lidská práva v této části světa. Věřím, že dodržování lidských práv je základem normálního fungování každé společnosti, bez ohledu na to, jaká v této společnosti převládá víra, kultura nebo etnikum. Věřím, že není možné do nekonečna tolerovat represe vůči těm, kteří bojují bojují za svá základní práva. Plně podporuji usnesení, které bylo navrženo. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, eu vreau să atrag astăzi Mnohokrát děkuji, pane předsedající. Já bych eh, rád poukázal na situaci v Iráku, kde v kempu Šaraf je velké množství dizidentů a tito lidé musí být chráněni. A protože jsou perzekováni. Eh, navzdory tomu irácký premiér prohlásil, že chce uzavřít tento eh, tábor a to by situaci skutečně výrazně zhoršilo. V tomto kontextu Eh, zvolení vysokého představitele OSN pro eh, tento tábor eh, by bylo velice důležitým krokem. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky je rovněž odpovědný za ochranu lidí, kteří jsou zadrženi nebo se, kteří se nacházejí v tomto táboře. Jediné řešení, které může být nalezeno, je mírové řešení. Mám více žádostí o slovo, než kolik jich mohu zohlednit, ale budu se snažit. Nejdříve paní Jorde. Včera zde v Evropském parlamentu jsme slyšeli něco o tom, k čemu dochází v iránských věznicích, k čemu dochází v iránských domovech či na ulicích, ale také na univerzitách. Je zde velice silná politika namířená proti ženám. Já bych chtěla poukázat na situaci uprchlíků v táboře Ashraf. Tento tábor by koncem roku měl být uzavřen. my všichni máme určitou odpovědnost za lidi, kteří jsou v tomto táboře. A toto rozhodnutí vlády by mělo být kritizováno. Agentura OSN pro uprchlíky eh, by měla podniknout nejrůznější kroky pro to, aby se situace těchto uprchlíků nebo těchto lidí zlepšila. Musíme zajistit, aby tito uprchlíci mohli být přemístěni do třetích států. Dalším řečníkem je Michael Cashman. Děkuji, pane předsedo. Já vítám toto usnešení, ale chtěl bych jednu věc eh, opravit. Irán není islámská republika, je to brutální eh, totalitní systém, který eh, zneužívá náboženství pro své barbarské účely. Tento totalitní systém se soustředí na lidi, kteří jsou muslimové i kteří mají jiné náboženství. Mladí muži, 18-letí muži jsou pověšeni za to, že jenom proto, že jsou homosexuálové. Iránský režim jde proti homosexuálům a transexuálům a odmítá jim přístup ke vzdělání či bydlení. Navzdory eh, těmto krokům, navzdory této brutalitě, muži a ženy neustále protestují proti tomuto režimu a jejich naděje by nám měla také dát naději a naše hlasy musí mluvit za ně. Děkuji. Děkujeme panu Kašmenovi. Pan Tavares. Com os poucos segundos que tenho, eh, vou limitar-me a lembrar um nome tak já bych chtěl jenom připomenout jedno. Eh, pan Vábáš, eh, který je profesorem na Teheránské univerzitě a který eh, zkoumal oběti násilí v Iráku. A on měl své oponenty a mm, ne je, je třeba říci, že se netajil svými závěry, eh, výsledkem byly eh, vraždy. My víme, že existují evropské firmy, které kolaborují s iránským režimem, eh, dává jim techniku, která znemožňuje vysílání opoziční televizních kanálů a umožňuje cenzoru. V této debatě my musíme říci, že firmy, které používají eh, které pomáhají porušování lidských práv, by neměly z Evropské unie vidět ani cent. Já skutečně nechápu, jak komise eh, může na jedné straně eh, udělovat pokuty za porušování konkurenčního práva a na druhé straně zavírá oči před těmi, kteří porušují lidská práva. Já skutečně volám potom, abychom se sjednotili, abychom zabránili další eh, subsidy, eh, další eh, peníze pro tyto firmy. Pan Čáněcky. Režim zasahuje tehdy, když eh, se cítí nejistý a když má pocit, že slábne. A nebo také, když má pocit naprosté beztrestnosti. Možná, že orgány v Teheránu mají pocit, že nikdo zvenku, ať už ze strany Evropské unie či Spojených států, není schopen eh, je veřejně odsoudit a uvalit sankce za jejich rozhodování. Je to tedy na nás. My musíme udělat všechno pro to, abychom nebyli, nepodlehali přetvářce a dvojímu metru buďme otevření vůči Iránu. Nemůžeme akceptovat to, že se podporují firmy, které podporují teheránský režim. Měli bychom být v tomto naprosto otevření, naprosto transparentní. Evropský parlament nevyřeší všechno, ale měli bychom udělat vše, co můžeme, abychom eh, zahránili co nejvíce pro následovaných Není pan Rybik. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Pan... Myslím, že bychom neměli eh, paušalizovat. Iránský národ má samozřejmě nárok na demokracii a myslím, že bychom měli hledat individuální prohřešky, individuální viny a eh, zde bychom měli sledovat jednotlivé individuální eh, procesy v Hágu. Eh, poněvadž sankce proti lidu eh, ty jenom posilují ty, kteří konají bezpráví. A to nemůže být v zájmu Evropské unie. Nechceme eh, sankce proti nevinným, ale potřebujeme kroky proti těm, kteří porušují právo a ti musí být právně odsouzeni. Otázka je, jak můžeme podpořit pro demokratické síly v Iránu a to můžeme pouze tam, eh, když je budeme mít na své straně. A tady čekám na odpověď komise. Děkuji vám a jako poslední ještě pan Skinner v tomto kole. Děkuji vám, pane předsedající. My, Evropané, máme zodpovědnost zastavit export veškerých technologií, které slouží útlaku a zejména eh, v Iránu. Ať už je to spyware, software, jiné technologie, Eh, pokud eh, jsme schopni vysledovat zdroj a pokud ten zdroj je v Evropě, musíme se pokusit to zastavit. Eh, není zde, nejsou zde velké ozbrojené sankce proti lidu, jak jsme viděli třeba v Syrii nebo v Libii. Iránský režim je zde opatrnější, obezřetnější, ale neméně krutý. Proto tedy potřebujeme proto si potřebujeme uvědomit, že jakákoliv i skrytá pomoc na nás eh, uvaluje vinu. Děkuji vám, pane Skinnere, paní komisařko. Vyslechla jste si názory členů parlamentu. Co si myslí komise? Děkuji vám, pane předsedající. Eh, jménem vysoké představitelky a komise jako celku vítám tuto rezoluci. Chtěla bych zdůraznit, že situace v oblasti lidských práv v Iránské islámské republice je strašná a čím dál horší. Porušování práva ze strany iránských úřadů zasahují stále více jednotlivců a organizací a prohlubuje klima strachu a podezřívavosti. Obránci lidských práv političtí eh, vůdci, žurnalisté a tak další eh, často končí eh, v vězeních. Menšiny, jako jsou homosexuálové, filmaři a podobně, jsou taky snadnými cíly. Irán nadále ignoruje své mezinárodní závazky. Časté zavírání obránců lidských práv a jejich právníků odpojování internetu a mobilních sítí, situace náboženských menšin, pokračující domácí vězení politických vůdců a rostoucí počet poprav. To jsou smutné a viditelné doklady toho, co se děje. Někteří z vás jste hovořili o konkrétních případech, takže dovolte, abych vám poskytla informace. Pokud se týče Josefa Nalekányho, křesťanského pastora, shodujeme se s liní parlamentu. Irán musí plnit své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, také ve svobodě vyznání. Vysoká představitelka vyzvala Irán, aby tohoto náboženského vůdce osvobodila a stáhla obvinění proti němu. Dále jsme na vaší straně, pokud se týče veřejného odsouzení eh, eh, prominentního filmaře a eh, umělce a paní Vafame paní Vefamer tedy byla eh, sice propuštěna, ale my eh, máme rostoucí obavy o umělce. My jsme souhlasili s výzvou, aby Irán eh, pozastavil uplatňování trestu smrti. Zvláště starosti nám činí popravy mladistvých, jako třeba v září. Eh, vážení dámy a pánové poslanci, Evropská unie je zde proto, aby aktivně usilovala o zlepšení situace v oblasti lidských práv Iránu. Dovolte mi uvést některé příklady toho, co jsme provedli. Používáme veřejnou diplomacii, eh, máme tady eh, hodně veřejných prohlášení k Iránu a to ukazuje, jak vážná je tam situace abychom, eh, aby toto doslech, do, dolehlo ke sluchu iránské veřejnosti, necháváme eh, tato prohlášení překládat. V Teheránu i v Bruselu pokračujeme v demarších eh, o v případech lidských práv Iránu a opět snažíme se vysílat velmi silné signály. Válné shromáždění OSN letos bude znovu jednat o rezoluci k lidským právům v Iránu, kterou plně podporujeme jako EU. Také chceme, aby doktor Sahid eh, měl přístup do Iránu jako speciální vyslanec s novým mandátem. V říjnu letošního roku byla vypracován seznam 61 osobností v Iránu, které nesou odpovědnost za porušování lidských práv. To znamená, že se zaměřujeme ne proti iránskému lidu, ale proti konkrétním osobám. Jejich majetky byly zmraženy a nesmí cestovat do Evropy. Současně s tím eh, Irán ví, že sledujeme jeho chování v oblasti lidských práv. Musím říci, že žádné jiné zemi na světě se dnes v oblasti lidských práv nevěnuje taková pozornost jako právě Iránu. Váš parlament by neměl pochybovat a nemusí pochybovat o našem odhodlání chránit lidská práva v Iránu a podporovat je. Já vím, že Evropský parlament má také stejné obavy jako my a já vám za to děkuji. Děkuji vám, paní Damanaki. Kolegové, debata o situaci v Iránu eh, skončila a hlasování proběhne hned po příštím bodu, který máme na programu, což je Egypt. Zejména případ blogera Ala Abdal Fatáha. A eh, začneme prohlášení pana Kamínského. Bardzo, panie przewodniczący.